rychlosti. Eh, teď se tady dostáváme k vysvětlování hlasování. Nejprve k situaci na Ukrajině. Začne kolega Tenok, který hovoří jménem své frakce a proto dostává dvě minuty. E Pane uh, předsedající, uh, eh, ECR vítá uh, zvolení a rozhodné vítězství prezidenta Porošenka, který uh, progresivním vojenským uh, postupem um, mm, zaznamenal určitý úspěch v osvobozování uh, Slavianskou a podařilo se mu uh, dohodnout příměří uh, za uh, jasné podmínky, že ho dodržují všechny strany. Ovšem uh, Rusko uh, nedodržuje uh, toto příměří tím, že neustále podporuje uh, v, v dvouřenecké skupině na východě Ukrajiny a proto Evropská unie nesmí váhat a zavést sankce proti Moskvě. Evropská unie musí naléhat na mírové eh, politické řešení eh, krize na Ukrajině, eh, které ukončí zastrašování, únosy a násilí, které zatím provázely tento konflikt. Takovéto řešení musí respektovat územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny i na, Ukra- i na Krymu, které Rusko na základě Eh, lží eh, odborně anektovalo. Členské státy jako Polsko a tři eh, bal, pobaltské státy jsou, se obávají vzhledem k tedy k přibližování Ruska k italskému předsednictví a proto eh, v italské předsednictví by eh, na základě nedávného eh, uzavření dohod s Ukrajinou, Ukrajinou, Moldavou Moldavskem a v Gruzí mělo respektovat aspirace těchto svrchovaných zemí a premiér Renzi by se neměl snažit usměřovat Rusko z čistě komerčních důvodů, které za Putina se snaží obnovit eurazijskou hospodářskou unii, což je eh, hospodářská obdoba staré eh, sovětské, eh, starého sovětského svazu. No, nic takového by v moderním světě nemělo mít své místo. Děkuji. Děkuji, pane kolego Tenoku. A nyní kolega Sogor. Děkuji v souvislosti s Ukrajinou eh, zůstává ještě řada otázek nerozhodnutých. Změna eh, ústavy by měla eh, vést k míru v zemi. Je nepředstavitelné, že nezměněná ústava bez zohlednění regionálních rozdílů v zemi a bez dodržování práv menšin, například na používání jejich jazyka, by mohla fungovat v eh, budoucnosti. Jsem přesvědčen, že suverénní demokratická Ukrajina, kde se budou dodržovat eh, lidská práva, bude mít eh, úspěchy a to jenom, když všichni státní občané budou mít stejná práva bez ohledu na na to, ať už eh, hovoří maďarsky, ukrajinsky nebo jiným eh, jazykem jako svou mateřštinou. Proto je důležité, aby při změně ústavy a při, eh, bude provede, byla provezená taková decentralizace a, a je důležité, aby uh, uh, také mohly hrát všechny menšiny v roli v životě zemi. Přeji jim úspěch. Děkuji, pane kolego Sogo a potom eh, prosím všechny kolegy, aby opustili sál, kteří se tady eh, baví. A teď kolega Schaffhauser má slovo. Takže pokud jde o toto většinové usnesení, toto usnesení zapomíná i na uh, to, že vláda, která se eh, existovala v tomto období, jak to vypadalo, že v podstatě tam byl zvolen prezident v podstatě v období určité téměř občanské války, snažíme se nějakým způsobem v této oblasti v podstatě podporovat americký imperialismus. Není to usnesení mírového charakteru, je to propaganda podle mého názoru. Děkuji, pane kolego Schaffhausere. A nyní paní kolegyně Vikstrém. Kolegyně Vikstrém. Prosím, požádejte kolegyně, aby opustila sál. Paní kolegyně Vikstrém, prosím, běžte se bavit ven. Prosím i další kolegy, aby um, odešli ze sálu, kteří tady mluví. Nyní kolega Mike. Głosowaliśmy przeciw jsme hlasovali proti, protože toto usnesení je podle našeho názoru velice jednostranným usnesením. Je to opravdu nepotřebné a v podstatě to jde proti zájmu pana Putina, který musí bránit eh, opravdu celou tuto situaci v Rusku. Musí skutečně jasně říci, že tam mm, v podstatě jde o jeho o rodáky ruské. Ovšem on tam samozřejmě nepřichází se svými vojsky. My si myslíme, že to je nespravedlivé, protože v našem zájmu tomu naší země je nezávislá Ukrajina. Ovšem to neznamená, že bychom měli urážet, že bychom měli urážet ty lidi, kteří se nám nějakým způsobem nelíbí. Já souhlasím s kolegou v tom, že zde jde o agresi amerického charakteru, která v podstatě jenom hledá nějaký pretext pro to, aby došlo k vyhlášení války, protože v podstatě vojenské síly v tomto období pro ně znamenají, že vlastně by to mohlo být pro ně výhodné, protože jinak by nemohli splatit dostatečně dluhy. Děkuji kolegu eh, Mikovi a musím ještě upozornit, že nebudou modré karty. Kolega Breda, další kolegové, prosím, hovořte venku. A nyní kolegyně Albiol Kusmán. Gracias. Děkuji, my jsme hlasovali proti tomuto usnesení, protože odmítáme kolaboraci evropských institucí s ukrajinskou vládou, což je eh, vláda, která se podílela na státním eh, převratu, měla podporu nacistů a eh, dávala přednost ekonomickým zájmům nadnárodních korporací, geopolitickým zájmům Spojených států a nikoli v zájmům svého národa. Proto eh, žádáme vytvoření nezávislého vyšetřovacího výboru, který by prošetřil masakr z letošního jara, kdy došlo k úmrtí 40 osob. Je potřeba říci zcela eh, jasné ne extrémní pravici v celé Evropě, včetně Ukrajiny. Děkuji. Děkuji kolegyně Albil Guzmán. Eh, paní kolegyně Cimr. Paní kolegyně Cimrová. Paní kolegyně Cimerová. Bylo by opravdu pěkné, kdyby se to slyšení odehrávalo venku. A nyní kolega Carver. Pokud budeme akceptovat toto usnesení, to si myslím, že by mělo opravdu obrovský dopady na civilizované národy, pokud jde o mm, svou ochranu a boj proti zločinům, proti lidskosti. Toto usnesení bylo vytvořeno v tom období, kdy Vysocí představitelé vojenského charakteru um, čelili musí, stíhání. My jsme hlasovali v tomto případě proti tomuto usnesení, tak aby uh, tito odpovědní uh, se odpovídali ze své zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji kolegu Karbrovi, ohledně Ždanoka. I voted against this. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení a jsem šokována, že takový počet kolegů uh, Eh, hlasovalo pro, i eh, z frakce EPP hlasovalo proti, to eh, ne, ne pocitují odpovědnost za hrozivé události na Ukrajině v červnu a červenci. Proč jste toto um, vypustili z usnesení? jsme proti takovému to textu, který vychází z nerovného zacházení těch, kteří jsou proti eh, při, připojení se k Evropě ve prospěch těch, kteří jsou pro. A podívejme se na odstavec 8 tohoto usnesení a chci připomenout, že podle eh, nezávislého průzkumu eh, z prosince po demonstracích na Majdanu 49 Ukrajinců se ukázalo jako, eh, jako zastánci eh, Majdanu. A, eh, a Rusko je zmíněno v tomto usnesení 33krát, zatímco Spojené státy ani jednou. Děkuji paní kolegyni Ždanuka. Chci upozornit všechny, že když tady budete eh, předčítat toto vysvětlování hlasování, tak eh, tlumočníci nemohou vaše vyjádření stihnout přetlumočení. Chci novým kolegům eh, vysvětlit, že je někdy budu muset pravděpodobně přerušit, protože musí hovořit trochu pomaleji, jinak jim nikdo nebude celé Evropě rozumět. Tolik tedy k vysvětlování hlasování k situaci na Ukrajině a nyní vysvětlování hlasování, co se týče zaměstnanosti mladistvý kolega Luke. Es beginnt Herr Kollege Luke, habe ich gesagt. A slovo má uh, kolega Luke. Nezaměstnanost uh, mládeže. Já jsem chtěl vysvětlit svůj hlas uh, k tomuto tématu. Já jsem toto usnesení odmítl, protože Eh, vlastně ignoruje zásadní body zkreslování eh, hospodářské soutěže v Evropské unie. Fakt, že pomocí eh, společné měny trpí konkurenceschopnost především jižních států a v souvislosti se zkreslováním hospodářské soutěže vlastně vzniká nezaměstnanost mládeže a je to obrovská překážka pro ekonomický vývoj a je potřeba na toto právě upozornit. Děkuji. Děkuji kolegu Lukemu a nyní kolega Šogo. Děku, děkuji. A nezaměstnanost eh, mládeže je eh, v některých členských státech obrovská. Eh, ten problém je nezměřitelný. Problémy dnešní mládeže se e, budou e, vlastně odrážet i v budoucích, budoucích letech a ten problém bude stále závažnější. E, už nestačí veřejné systémy, které by tomu zabránily. Podpora zaměstnanosti mládeže není dostatečně silná, ale bez aktivní účasti členských států toto není možné. Malé a střední podniky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 a v podstatě je to především, jsou to lidé pod 25 lety života, kteří jsou největší obětí. Samozřejmě, že toto všechno vytváří určité rozčarování, rozčarování celé Evropy. Jak můžeme věřit v tento evropský projekt, pokud nám nenabízí žádné perspektivy? Iniciativa v této oblasti pro zaměstnan mládeže je pouze počátkem. Ovšem například u mě, konkrétně ve Francii, se to týká pouze jednoho z pěti regionů. Ovšem všechny regiony mají mají obrovské problémy eh, s nezaměstnaností mladých. Já jsem mm, z pohraničního eh, Mm, území a já si myslím, že potenciál v této oblasti, přeshraniční potenciál, ještě zatím nebyl využit dostatečným způsobem. Měli bychom tím mít různé programy mobility typu Everest, měli bychom podporovat multijazyčnost a měli bychom rovněž podporovat i možnost dosažení dvojích diplomů. Vážený pane předsedo, Evropa by měla mm, právě využívat potenciál naší nové mladé generace. Děkuji kolegyni Sandra, nyní eh, paní kolegyně Melen président, merci. Vážený pane předsedo, děkuji. Ano, my jsme hlasovali proti, protože tato oblast, která se týká nezaměstnanosti mladých, to je opravdu taková symbol utopie v této oblasti. Opravdu máme 60% mladých nezaměstnaných v Řecku, obrovské problémy v Polsku, v jiných zemích. My samozřejmě máme obrovské problémy v této záležitosti. Vidíme se zneužívání ze strany podnikatelů, nedostatečné možnosti v oblasti smluv, ochrany a tak dále. Naši mladí bohužel jsou oběti této ekonomické války. Dochází k mm, opravdu k obrovským problémům chudoby v celé Evropě Evropě. Máme zde celé, celá desetiletí, desetiletí dostatečného využívání sociálních fondů, různých evropských fondů. Vidíme zde, že jsme vlastně oběti těchto sterilních politik v oblasti zaměstnanosti, v oblasti imigrace. Celý seznam důvodů bych mohla zde uvést. Já si myslím, že všechno v této oblasti by mělo především být v odpovědnosti členských států, které by měly. Děkuji, paní kolegyně Milan a nyní kolegyně Begin. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Navzdory návrhům mé frakce možnost vyhnout se, vyhnout se 3% limitu pro investice v případě mladých lidí. Bohužel tato myšlenka nebyla zohledněna vzhledem kvůli rozhodnutí jiných stran v Evropském parlamentu. Proto jsme se za naši eh, stranu rozhodli, že nebudeme souhlasit eh, s tímto usnesením a chtěla bych ještě doplnit, eh, že se domníváme, že Není úplně důležité, kdo předkládá určité návrhy. Důležité je, aby návrhy byly kvalitní a abychom kvalitní návrhy potom podpořili. My jsme vždy tuto zásadu aplikovali a budeme ji aplikovat i nadále. Doufám, že eh, to, co jsem právě uvedla, bude inspirovat také další. Děkuji. Děkuji kolegyně Begin, kolegyně Petýr. Chvále lijepo, gospodine prezident. Děkuji. Vážení kolegové, já jsem podpořila tento návrh usnesení, který se týká zaměstnanosti mladých lidí, protože se domníváme, že je třeba najít řešení pro jeden z nejožehavějších problémů dnešní Evropy, což je vysoká nezaměstnanost mladých. Samozřejmě, že ta eh, se projevuje především na jihu Evropy a také eh, v, našem, v naší zemi. Je to samozřejmě důsledek proběhnuvší krize, která se podepsala především na životech mladých lidí a starších. Až třetina mladých lidí je v Chorvatsku nezaměstnaná a týká se to lidí eh, od 15 do 24 let věku. Řada z nich odchází z naší země, protože tam nemůže najít eh, práci. Je to přitom eh, jedno ze základních práv a pokud práci najít nemohou, myslím si, že to je selhání našich politik. Proto žádám především důslednou implementaci záruky pro mladé, která doposavat nebyla řádně využita. Děkuji. Děkuji kolegyně Petýr, nyní paní kolegyně Čeniči. Grazie, prezidente. Děkuji za slovo, pane předsedo. Snížení nezaměstnanosti mládeže je jednou z nejdůležitějších výzev v současnosti, se kterou budeme muset bojovat následujících letech, protože se týká všech států Evropské unie. V některých z těchto států je nezaměstnanost mládeže opravdu nesmírně vysoká. Mnoho mladých lidí nemá možnost získat práci ve své zemi a proto musí emigrovat. Eh, v mé zemi v Itálii je tato situace rovněž závažná úlohou nové komise bude vytvořit nový plán hospodářské obnovy, který by se zaměřil především na vytvoření nových pracovních příležitostí pro mladé. Evropská unie pomáhá členským státům v tomto boji, ovšem nemůže být jediným orgánem, který se zabývá touto problematikou. Budeme potřebovat konkrétní kroky i v jiných oblastech, využít flexibility veřejných prostředků, protože jinak růstu nedosáhneme. Usnesení v tomto finálním znění šlo právě tímto směrem a proto jsem hlasovala. Děkuji kolegyni či nyní kolegyně Schlein. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, i když bych si přála mnohem jasnější znění tohoto usnesení. Pokud jde o nezaměstnanost mládeže, vidíme, že v některých regionech dosahuje nezaměstnanost mladých až 60 pod, 30, ehm, pod ehm, hranici 30 let, já, mě je 29 a já skutečně nemohu klidně spát, když si uvědomím, že máme stejné, mají stejné problémy. Mnoho lidí v mé zemi si nemohou dovolit založit rodinu, protože nemají práci. Samozřejmě, že zdroje, které jsou k dispozici v této oblasti, by měly být využity, by měly být využity nejkvalitnějším způsobem. Nejde pouze o to, že vytvoříme pracovní místa pro mladé, musí to být kvalitní pracovní místa, která by zajistila i udržitelnou budoucnost pro, naše, pro naši mladou generaci. To je naše odpovědnost vůči mladým. Čili jde především o to, aby jsme se snažili o trvalou udržitelnost této oblasti. Eh, děkuji kolegyni Schlein, kolegyně Komí. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro, protože čísla, která se týkají nezaměstnanosti mladých, jsou skutečně znepokojivá. Musíme tedy udělat eh, maximum společně eh, navzdory určitým politickým rozdílům mezi našimi stranami, protože se jedná o prioritní záležitost. Nejsem přesvědčena o tom, že pracovní příležitosti pro mladé lidi respektive eh, pracovní příležitosti jsou eh, příležitostí pro mladé lidi do budoucna. Je to potenciál, který musíme dále kultivovat. Eh, potřebujeme proto integrované strategie, které doposavat chybí. Myslím integrované kroky v rámci Evropské unie a v rámci všech členských států. Záruky pro mladé, to je samozřejmě velice dobrá myšlenka, je potřeba, aby byla ovšem realizována ve všech členských státech, proto musíme také harmonizovat boloňský proces, jinak eh, vše... Děkuji kolegyni eh, Komi, nyní kolega Zdechovský. Vážený pane prezidente, děkuji za slovo. Chtěl jsem říci k této otázce, že jsem hlasoval pro, ale e, eh, zdůraznuju, že e, mám velikánskou výhradu k tomu, co tady zaznělo a co je i v tom dokumentu napsáno. Nechci dávat pouze peníze na to, aby jsme řešili ty věci

Já nezastávám opatření, která jsou zaměřená na jeden segment společnosti, zejména když mluvíme o problému, kterým je nezaměstnanost. Chápu tedy, mm, proč chceme řešit zaměstnanost mladých lidí prioritně, ale chci připomenout, že bychom měli upřednostnit taková řešení, která posílí mezigenerační solidaritu. Podpora rodinného podnikání tento požadavek naplňuje, protože práce v rodinném podniku dává mladým lidem nejenom důležité schopnosti a také praxi, ale pod dohledem rodičů se mohou naučit odpovědnosti a podnikatelské etice. Právě její nedostatek nás dovedl do finanční krize. Proto bych byla ráda, kdyby komise předložila analýzu podnikatelského prostředí s ohledem na rodinné podnikání a kdyby navrhla legislativu, která by zjednodušila zakládání rodinných podniků a zohlednila by jejich specifické potřeby. Děkuji. Děkuji kolegyni Záborské, nyní kolega Wolf. Děkuji, pane předsedo. Tento pozměňovací návrh e, podala EKR a byl podpořen Evropsk- e, britskou konzervativní stranou. Schválil zásadu, že Evropská unie bude mít volný pohyb pracovních sil, ale podporuje pouze kvalifikovaný, e, kvalifikované síly. Ukazuje to neupřímnost těchto stran, ukazuje to na kvalifikovaný euroskepticismus. Obrovská, obrovská migrace vyústila ve velkou nezaměstnanost ve Spojeném Spojeném království i jinde v Evropě. Myslím, že by neměl být eh, kvalifikovaný volný pohyb pracovních sil, ale řízená migrace na základě systému bodů, řízená eh, celosvětově, ne pouze Evropskou unii. Děkuji. Děkuji kolegu eh, Wolfovi. Tím jsme ukončili vysvětlování hlasování k nezaměstnanosti mládeže a přistoupíme nyní Eh, tedy k vysvětlování hlasování, co se týče situace v Iráku. A slovo má kolega Vojt. president. Eh, Pane předsedo, vážení kolegové, pokud tady ještě jste eh, jako nově zvolený poslanec, jsem trochu zklamán, že je nás tady tak málo, když vlastně původně schůze měla trvat do 14 hodin. Já jsem hlasoval pro uh, usnesení o Iráku, uh, ale myslím, že to samo nepomůže. Uh, celý region je destabilizován a já si kladu otázku, co vlastně způsobila, způsobili američané se svými spojenci v tomto regionu, když jsou zde pronásledováni civilisté, křesťané, jsou zneužíváni, celý region je destabilizován a já se domnívám, že vzhledem k této situaci je potřeba v tomto regionu udělat více. V tomto regionu jsou také největší zásoby ropy a my nevíme, jestli zítra uhodí šaria a nebo e, jestli ta, se tam dále podaří e, zastávat e, křesťanské hodnoty. Děkuji kolegu Fojktovi. Já bych na vysvětlení rád řekl, že vysvětlení eh, hlasování po hlasování slouží pro poslance k tomu, aby mohli vysvětlit, proč hlasovali, jak hlasovali eh, tato část plenárního zasedání není určena k tomu, eh, aby všichni ostatní naslouchali. To chci vysvětlit. Chci také výslovně říci, že, že v tomto parlamentu je tedy Takto je to zvykem. Toto neslouží tedy k zásadním vyjádřením. Další kolega, kolega, který se přihlásil, zde není. Tím máme za sebou vysvětlení hlasování k Iráku a nyní máme vysvětlení hlasování k situaci v Izraeli a Palestině a znovu k tomu kolega Feucht. Pane předsedo, eh, děkuji za udělané slovo. Já jsem hlasoval pro eh, tento návrh, ale nejde dost daleko. Včera v debatě eh, pan Lambsdorff hovořil o právu Izraele na obranu a já myslím, že by bylo potřeba doplnit, aby eh, země, jako je eh, Palestina, která už je eh, čtyři desetiletí obsazená nebo okupována, že je tam bezpečnostní zeď, že tam vlastně občané Palestiny sedí po desítkách tisíc v sousedních zemích v uprchlických táborech myslím, že by bylo dobré, aby my s našimi ehm, návrhy usnesení měli eh, přispět k tomu, aby byly chráněny zájmy obou stran, nejenom jedné. Děkuji kolegu Fojktovi. Tím jsme dospěli ke konci eh, vysvětlení hlasování a tím také eh, ke konci našeho plenárního zasedání. Kolegové, přeji vám všem šťastnou cestu domů, pěknou letní pauzu děkuji všem kolegům eh, sekretariátu, kteří sedí kolem mě a eh, děkuji také všem tlumočníkům v kabině. I ti si zaslouží eh, odpočinek během léta. Nyní se ještě přihlásil kolega Vali a to k jednacímu řádu. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo hezké, že jste mi ještě na závěr zasedání eh, dal slovo, ačkoliv musím vystupovat před téměř prázdným sálem. Chci upozornit, že tady jsme placeni daňovými poplatníky za odvádění své práce a pokud tomu skutečně máme dostat, eh, je potřeba k tomu uh, mít eh, určité podmínky, dbát na kontinuitu a já myslím, že kolegové neukazují dostatečný respekt a úctu eh, ostatním, když během diskuzí tady vzniká dosti chaotická situace. Někteří to vysvětlují tím, že potřebují chytnout letadlo, ale za to nejsou placeni. Placeni jsou za to, aby tady zůstali, pracovali a odváděli seriózní práci. Děkuji za slovo, pane předsedo. Alter Kolego, vy jste uh, nový, proto, proto jsem eh, vám nevzal slovo, ale nepřihlásil jste se k jednacímu řádu. I pro vás platí, že se budete jedn, eh, řídit pravidly. Takže skutečně ještě někdo eh, k jednacímu řádu, ale skutečně pouze k jednacímu řádu. Kolega Kelly. Děkuji, vážený pane předsedo, za toto úžasné vedení naší schůze, vážený pane předsedo. Rád bych řekl, že to bylo trošku nespravedlivé, co řekl kolega, protože někteří kolegové prostě nemají jinou možnost jenom ehm, letět letadlem